jsou to ženy. Takže máme určitě hodně velmi dobře kvalifikovaných ekonomek. A navíc existují průzkumy, ze kterých vyplývá, že ve firmách, v bankách, ve finančním sektoru, tam, kde v představenstvech je vyváženost pohlaví, dochází k lepšímu rozhodování, vyváženějšímu rozhodování. Tady jsme se poučili z finanční krize. Ty průzkumy jasně ukazují, že muži mají větší tendenci příliš riskovat a přijímat nezodpovědná rozhodnutí. To jsem si nevymyslela já. To vyplývá z faktů, z údajů, které pozbíraly mnohé různé instituce. A z toho důvodu je důležité, abychom měli vyvážené rozhodování a genderovou vyváženost v těchto orgánech. A proto si myslím, že by bylo dobré, abychom do budoucnosti pracovali společně na postupech, které zaručí toto zastoupení žen na základě rovné soutěže. A právě to jsem vložila do stávající verze směrnice o ženách v představenstech nebo v dozor, a v dozorčích radách. Říkáme, že Prvním krokem musí být hodnocení zkušeností a kvalifikací, schopností tedy zastávat dané místo a potom se musíme podívat na to, které pohlaví není dostatečně zastoupeno. A to by mělo dostat prioritu. A to si myslím, že je férové a může to být navíc genderově neutrální, protože jednoho dne se může stát, že na základě tohoto pravidla bude zvýhodněn muž. Podívejme se tedy na tyto procesy, zajistěme, aby byly férovější. Tuto práci komisařky, která je zodpovědná za genderovou vyváženost, odvádím již pět let. Slyšela jsem různé mýty, slyšela jsem různé lži, jednu i tady dnes. No, samozřejmě, že se lišíme máme jiné uvažování a právě z toho důvodu je potřeba, aby tato dvě různá rozhodování byla zastoupena. Jsme jiní jako jednotlivci. Pocházím původně z totalitní země a vždycky, když slyším rovnost, tak se trochu bojím, protože jsem žila v režimu, který vynucoval tuto rovnost. Ano, jsme jednotlivci, máme různé schopnosti, Takže neříkejte, že je tady jenom genderový problém. Za druhé, druhé druhý mít. Mýtu spočívá v tom, že ve směrnici, jak říkáte, jsou zaváděny kvóty a že tyto kvóty mají být zaváděny ve finančním odvětví. Často se říká, že na základě kvót jenom tak nějaká žena nahradí skvěle kvalifikovaného muže, ale to vůbec není pravda prosím, rozumte, prosím o to, abyste mě dobře rozuměli. Mně jde o spravedlivou soutěž. Musíme se ale zároveň poučit z finanční krize a z toho, že byla činěna příliš velká rizika. Měli jsme Lehman Brothers, ne Lehman Sisters. Možná kdybychom měli Lehman Sisters, tak by to bylo vypadalo jinak. Před chvílí nás tady navštívili eh, mladí lidé a musím říci, že když za mnou chodí stážistky a mladé ženy, tak ty nehovoří o tom, že jsou diskriminovány. Jsou prostě připraveny se chytit šance. A myslím si, že my bychom se je měli snažit podporovat v tom, aby si více věřili a aby byli připraveni na náročnou práci. Protože podle mnohých průzkumů se ženy neucházejí od tato místa z důvodu nedostatečného sebevědomí. A že se bojí rizika, což je tendence, kterou občas my jako ženy máme. K tomu, co říkal pan Sošněř, ano, byly to hrozné věci, se kterými nesouhlasím, Dámy a pánové, ale byla jsem tady včera. Včera probíhala diskuse o akvakultuře a o ochraně žen a zvířat. A včera bylo řečeno, že ryby si nezaslouží naši ochranu, protože neplatí daně a nehlasují do Evropského parlamentu. Dneska jsem tady neslyšela tak strašné věci, o jakých se mluvilo včera. Eh, o rybách. Takže děkuji alespoň za to. Komisář. Děkujeme, paní komisařko. Na závěr debaty má slovo jménem rady ještě jednou paní Čiot. Vážení poslanci, dámy a pánové, na závěr bych vás chtěla ještě jednou ujistit, že co se týká jmenování do finančních orgánů EU, se Rada plně zavazuje prosazovat genderovou vyváženost a bude jednat striktně v souladu s právem EU. Doufám, že se mi podařilo vyjasnit vám roli rady v těchto procesech. Ještě jednou vám děkuji za pozornost. Děkujeme, paní Čiot. Bylo předloženo pět návrhů usnesení, tímto je rozprava ukončena, hlasovat se bude ve čtvrtek. No a s tím eh, přerušíme zasedání na několik minut, než přijdou další účastníci debaty. Vážený pane premiére, děkujeme vám, že jste přišel. Pane předsedo Evropské komise, vážení přátelé, je nám velkou ctí debatovat s premiérem Slovenské republiky o budoucnosti Evropské unie. Evropský parlament, pane Pellegrini, je srdcem naší demokracie a zajímá nás po získání stanoviska Evropské komise, po získání stanoviska Francouzské republiky, získat také pozici a stanovisko jednotlivých všech ostatních členských států. Je to otevřená debata, a jak víte. Pro nás, pro budoucnost je potřeba posilovat Evropského parlamentu a obsahově vzato je klíčovou otázkou hlavně imigrace. Evropský parlament schválil reformu dublinských pravidel. Požádali jsme o rozhodnutí také radu a zároveň se chceme zaměřovat na Afriku, chceme tam investovat více peněz. Další důležitý aspekt je sociální politika. Bojujeme s nezaměstnaností mladých lidí, a to je téma, na kterém budeme muset ještě zapracovat, abychom prosadili reálnou ekonomiku. Zároveň musíme bojovat proti změnám klimatu. To je také velice důležité pro Evropský parlament. Budoucnost Evropy během těchto obtížných okamžiků je v sázce. Evropský parlament bude dnes hlasovat o naší politice vůči Číně, což je pro nás velice důležité a důležitých témat na pořadu jednání je celá řada ještě před evropskými volbami. Mimo jiné je to třeba otázka Brexitu. Zrovna včera tady byla paní Mayová a i k tomu se budeme zajímat o stanovisko Slovenské republiky. Pane premiére, děkujeme, že jste přišel a dávám vám slovo. A poprosím vás, abyste se začali zapisovat do procedury Catch the Eye. Eh, bude to elektronicky a systém už je spuštěn. Pane předsedo, pane místo předsedo, pane předsedo komise, vážení předsedové politických skupin, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Děkuji za možnost účastnit se této rozpravy o budoucnosti Evropy. Je pro mě velkou ctí a výsadou, že zde mohu vystoupit, protože tato demokratická sněmovna zastupuje všechny evropské občany. Lidskými dějinami hýbe snaha o dosažení ideálu a vytvoření lepší budoucnosti. A přesně to stálo za zrodem Evropské unie před 60 lety. To stálo za demokratickými změnami před 30 lety v Československu. Řídili jsme se myšlenkami míru, prosperity a jednoty. Evropská unie přinesla do Evropy mír. Přinesla stabilitu, svobodu a blahobyt. Přinesla úspěch a i menším zemím jako Slovensko tento úspěch přinesla. Dámy a pánové, slovenská cesta zpět do vyspělé Evropy začala v roce 1989 touhou po svobodě, demokracii, lidských právech a hospodářském a ekonomi- eh, ekonomickém pokroku. Před 15 lety jsme se vrátili tam, kam jsme vždy patřili. Do západoevropského a transatlantického hodnotového prostoru prostřednictvím integrace do Evropské unie a NATO. Slovenský příběh i nadále byl mimořádně úspěšný, ale nebyla to vždy přímočará a jednoduchá cesta. Museli jsme překonat eh, hospodářský propad a transformace Museli jsme bojovat s vysokou nezaměstnaností. Museli jsme zvládnout rekonstrukci bankovnictví a strukturální změny hospodářství. Vybudovali jsme demokratické instituce v nové v novém slovenském samostatném státě a překonali jsme také období demokratické krize a zvládli jsme náročná kritéria, abychom mohli vstoupit do NATO a Evropské unie. Rozšiřování Evropské unie v letech 2004 až 2013 bylo klasickou ukázkou oboustranně prospěšného procesu. Nové členské státy získaly perspektivu modernizace a růstu, staré členské státy rozšířily zónu stability a získaly větší jednotný trh. Slovensko je dnes plnoprávným členem evropské rodiny. Patříme mezi země, které mají nejvyšší růst HDP v Evropské unii. Jsme stabilním členem eurozóny s relativně nízkou nezaměstnaností. A z vystěhovalecké krajiny jsme se za poslední roky změnili na stát, do kterého více lidí přichází, než eh, z něj odchází. Změnila se i celková atmosféra v naší zemi. Naši občané jsou svobodnější, bohatší, ale také náročnější na to, co očekávají od úrovně politického života. Tento potenciál využíváme k modernizaci své země. Slovensko má silnou občanskou společnost a vysokou míru svobody sdělovacích prostředků. Sami si však uvědomujeme, že existují oblasti, ve kterých ještě musíme přidat. Například v kvalitě vzdělávání, výzkumném a inovačním potenciálu, kvalitě státní zprávy či snižování prostoru, zmenšování prostoru pro korupci. Nicméně slovenský příběh může být inspirací pro Evropskou unii ve stávající situaci. Překonat velké překážky a velké výzvy jde, ale musíme chtít. Milan Rastislav Štefánik, velký slovenský a evropský diplomat a jeden ze zakladatelů Československé republiky v roce 1918, řekl, nic nezastaví člověka, který je dostatečně odhodlaný a vytrvalý. Jeho odkazem jsme se řídili i po vstupu do Evropské unie, kde nás čekala kvanta nové práce. Prošli jsme náročným procesem vstupu do Schengenu a do eurozóny. Na své cestě k integraci jsme se nikdy nezastavili, protože upřímně věříme v sílu a správnost evropské myšlenky. Sjednocenou Evropu považujeme za přirozený prostor pro svůj život a jsem přesvědčen, že jiná alternativa pro nás neexistuje. Stvrdili jsme to i během slovenského předsednictví v Radě Evropské unie. Bratislavský summit vyslal jasný signál jednoty Evropské unie po šoku z výsledku britského referenda. Slovensko jako celá Evropa není úplně imunní proti útokům na hodnoty Evropské unie. I v tak důležité oblasti jako svoboda slova. Jakékoliv útoky na novináře vyvolávají oprávněnou reakci veřejnosti a viděli jsme to i na Slovensku. Je to znak velké vyspělosti naší demokracie a našich občanů. Před pár týdny uplynul rok od vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušmírové. Tato dvojnásobná vražda dvou mladých lidí otřásla celým Slovenskem. Společensky i politicky. A chci vás ubezpečit, že všichni máme jediný cíl. Vyšet, ošetřit tento trestný čin a potrestat jeho pachatele. A chci zde poděkovat i Evropskému parlamentu, včetně monitorovací skupiny pro právní stát, za jejich eh, dosavadní spolupráci byť místy kritickou. Děkuji také Europolu za pomoc při vyšetřování. Tato pomoc přinesla své výsledky a první obžalovaní už jsou ve vazbě a čekají na spravedlivý soudní proces. Za Slovensko dnes mohu potvrdit, že i v těchto nelehkých chvílích chceme nadále patřit mezi nejvíce integrované státy v Evropské unii. Jsme připraveni nést svůj adekvátní podíl na odpovědnosti za společný integrační proces a chceme společně formulovat naši evropskou budoucnost. V nejbližší době nás čekají prezidentské volby na Slovensku a já věřím, že občané Slovenska prokážou svou vyspělost a vyberou si kandidáta s jasným proevropským směrováním. A strana, kterou zastupuji, jako vládní strana, nemohla postavit více pro evropského kandidáta než místo předsedu Evropské komise Maroše Ševčoviče. A i to považuji za signál hodnot naší země, jak vevnitř, tak i navenek. Dámy a pánové, úspěch Slovenska do určité míry vyplývá z toho, odkud pocházíme. Střední Evropa je pro nás přirozeným životním prostorem na základě našich dějin a kultury. Regionální politická spolupráce je konec konců předpokladem úspěchu Evropské unie. Například Francouzsko a Německo, Benelux, Baltská spolupráce, Vyšegradská skupina, ty všechny přináší nové nápady a posilují naši Evropu. Slovensko v tuto chvíli předsedá Vyšehradské skupině a naším hlavním cílem je přinést pozitivní program Vyšegradské skupině, které má posílit Evropskou unii. Uvědomujeme si rozdíly, Uvědomujeme si kritiku, uvědomujeme si, že někdy dochází k nedorozuměním. Jsou to těžké doby a je potřeba, aby se všichni účastnili řešení. Všichni se účastnili rozprav o řešení. A musíme řešit své spory dialogem. Evropská unie je výsledkem silné vize a obrovského úsilí několika generací. A máme povinnost ji chránit. A to především teď, když evropské a západní demokracie čelí velmi dramatickým vývojům. Jsme ohrožováni odevšud. Odevšad, jak zevnitř, tak, z, tak zvnějšku. Vidíme zde narůstající aspirace Ruska a Číny. A je potřeba, aby Evropská unie na to silně a jednotně reagovala. Vidíme, že klimatické změny mohou mít nepředvydatelné politické, sociální a hospodářské dopady na naše životy probíhají nové technologické revoluce, průmysl 4.0. Evropa přežije pouze tehdy, pokud se postaví do čela technického pokroku a inovací. Máme-li toho dosáhnout? Naše vlády se také musí stát vládou verze 4.0. Navíc další výzvy přicházejí se samotné Evropy. Sociální rozdíly se rozšiřují. Původní sociální kontrakt padá. Společnosti stárnou. Socioekonomické disparity nepřispívají pocitu jednoty. Mnoho lidí má za to, že zůstávají stranou. A v tomto kontextu nás nepřekvapí, že masová migrace ze zemí mimo Evropské unie vytváří eh, nové konflikty a nové napětí. Zapomněli jsme s občany hovořit o Evropě, o demokracii, o svých plánech. Když od nás nedostanou odpověď, tak se proto oběť, odpověď obrátí jinam. Nedostatek komunikace může vést k tomu, že dochází k dezinformacím. Jedním z příkladů bylo britské referendum v roce 2016. Je jasné, že izolace, Protekcionismus a nacionalismus nejsou řešení. Naše odpovědi nemůže být fragmentace do menších národních států s omezenými zdroji, ale naopak větší jednota Evropské unie jakožto globální mocnosti. Dámy a pánové, jako mých 17 kolegů i já budu stručný při představování své vize naší společné budoucnosti. Vize atraktivní unie, které mohou věřit občané a kterou občané mohou podporovat. Je to stále platné poselství Bratislavského samitu. Za prvé, sjednocená unie, prosperující unie a bezpečná unie. Za druhé, unie, která je globálně relevantní. Unie, která je poctivá vůči svým občanům a Unie, které záleží na vlastní budoucnosti. Musíme najít společnou cestu k naplnění těchto ideálů a otázka je, jak se k ním dostaneme, jak se k ním dopracujeme. Za prvé potřebujeme jednotu. Jednota bylo slovo, které mi kolegové, kteří již vystoupili před eh, tímto parlamentem, používali nejčastěji a měli velkou pravdu protože bez jednoty členských států budeme podléhat rozhodnutí někoho jiného. Nenaplníme důvěryhodným způsobem své ideály, pokud nepřekonáme poslední zbytky rozdílu mezi východem a západem. Zbavme se stereotypů, prostřednictvím kterých vnímáme své rozdíly. A chci připomenout Milana Hoču, slovenského politika, politika, který působil jako československý premiér v roce 1935 až v roce 1938. A v roce 1942 napsal. Evropská bezpečnost nemůže být vytvářena pouze na západě. Vyžaduje si střední Evropu. A vyžaduje si, abychom eh, svou budoucnost vytvářeli na obou těchto částech Evropy. Máme společné zájmy, které stojí za našimi hranicemi. Musíme komunikovat. Musíme se snažit jeden druhého pochopit. A snažit se učinit střícné kroky na obou stranách. Máme řadu pozitivních příkladů toho, že jsme překonali své rozdíly. Například směrnice o vysílání pracovníků, anebo problematika dvojí kvality potravin. Na druhou stranu máme jednu otázku, eh, o které se dobře nekomunikovalo ani na jedné straně, ani na druhé, a to je otázka migrace. Musíme najít řešení, které funguje pro každého. Přistěhovalectví musí být zvládatelné a musí sloužit evropským zájmům. Nemůžeme zachovat evropskou jednotu, pokud nebudeme mít dostatečnou socioekonomickou konvergenci a kohezi v Evropské unii. Jinými slovy tedy, musíme využít blahobyt pro všechny. Je potřeba snížit negativní dopady globalizace a zabránit vyhýbání se placení daní ze strany korporací. Je potřeba, aby platili země tam, kde skutečně působí a kde vznikají jejich zisky. Je potřeba bojovat proti narůstající nerovnosti a je také potřeba bohatství efektivněji rozdělovat. Zavádění evropského minimálního platu by třeba byl jeden ze způsobů, jak posílit sociální solidaritu. Má vláda si velmi cení evropských pilíř sociálních práv, který by měl vytvořit silnou sociální dimenzi v budoucí Evropské unii. Slovensko se také staví za spravedlivou mobilitu pracovních sil, která umožní našim pracujícím a našim firmám maximálně využít možnosti jednotného trhu. A z toho důvodu vítáme dohodu Evropského úřadu pro pracovní trh a také jsme řekli, že bychom jej rádi přivítali ve svém hlavním městě. Musíme být globálně relevantní, to je můj druhý bod. Je potřeba, aby Evropská unie sehrávala důležitou globální roli. Reflektovala tak svou hospodářskou moc. Musíme sjednotit své síly a zvýšit své kapacity obrany. A právě proto Slovensko podporuje PESCO v oblasti bezpečnosti a obrany je to tedy stála strukturovaná spolupráce, ale přitom chceme zajistit, aby se Evropská unie a NATO vzájemně doplňovaly. Globální relevance také znamená, že se musíme držet svých dlouhodobých závazků. Nejsme exkluzivní klub. Chceme být inkluzivní komunita. Otevřená pro ty, kteří naplní kritéria, i pro ty třeba, kteří jednou odešli. Je to v našem strategickém zájmu, protože jinak vakuum, které vzniklo, naplní někdo jiný. Globální ale zároveň znamená, že máme důležitou hospodářskou moc, která bude podložena silnou měnou a která bude vycházet ze spravedlivého volného mezinárodního obchodu. Evropská unie v této oblasti musí být na čele. A za třetí, musíme postupovat vůči svým občanům poctivě. Nemůžeme jim nabídnout bezproblémový život, bez tvrdé práce a bez problémů. Evropská unie prostě nemá kouzelnou hulku, která všechny problémy vyřeší. Můžeme ale nabídnout občanům důvěryhodnou vizi budoucnosti a tuto vizi přetavit v konkrétní činy. Je potřeba, aby naši občané, především ti mladé, mladí, měli pocit, že jim Evropská unie patří. Že Evropská unie není jenom tak nějaký Brusel v dálce. My jsme Evropská unie. Musíme se postavit těm, kteří říkají opak. Když je budeme ignorovat nebo když jim budeme vysmívat, tak to situaci nevyřeší. Je potřeba se jim stavět a to fakty. Evropská unie je silné společenství, které nám dává kolektivní identitu. Evropská unie je vlastně i osobní. Nicméně nebere to pryč, neodebírá nám to naši osobní identitu a naši státní identitu. Naše jednota musí být jednotnou hodnot v rámci různorodosti vnitrostátních, regionálních a místních kultur. A nakonec, za čtvrté, je potřeba myslet na budoucnost. Před evropskými volbami, které nás za chvíli čekají, vy, evropské politické strany, budete mít možnost prezentovat novou realistickou vizi naší Unie. Evropská rozprava na mnoho úrovních politické, občanské, vnitrostátní i regionální je velmi živá. Děkuji panu prezidentovi Macronovi, který velmi stimuloval tuto diskusi svou vlastní vizí budoucnosti. A souhlasím s ním. Nemůžeme zůstat v pasti stávající situace a rezignovat. Musíme Unii obnovit. Je na nás, vedoucích představitelé, abychom našli společnou cestu a nástroje, které občani podporují a věří jim. Potřebujeme svobodu, pokrok a ochranu v Evropské unii. A musíme proto najít způsob, jak chránit čtyři svobody, na kterých Evropská unie a její integrace stojí. Potřebujeme, aby probíhala celoevropská diskuse o strategii a aspiracích do poloviny tohoto století. Evropská unie zajisté se bude muset transformovat, její ekonomika bude muset mít neutrální dopad na klima. Musí to být eh, transformace, která je spravedlivá pro podniky i pro občany. Důležitým tématem pro rozvoj evropské ekonomiky bude digitalizace a automatizace. Na jednu stranu zde existují obavy, že nebudeme mít dostatek pracovních míst, protože pracující nahradí roboty. Na druhou stranu zde existují velké obavy, že máme nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. V budoucnosti budeme potřebovat ještě více kvalifikovaných osob. A jasným důkazem je, že ti, kteří mají nejvíce robotů, jako třeba Německo, Jižní Korea, Singapur, mají nejnižší míru nezaměstnanosti. V tuto chvíli máme 151 robotů na 10 000 pracovních míst na Slovensku, což je polovina evropského průměru, ale je to nejvíce ve střední a východní Evropě. Nebojme se technologických změn, musíme se jim jenom inteligentně přizpůsobit a přijmout za tímto účelem odpovědné politiky. Pokud chceme být upřímní a naplnit své vize, tak musíme mít správné nástroje, jako třeba další víceletý finanční rámec. Stávající rozpočet představuje pouze 1% našeho eh, hrubého národního eh, důchodu. A neměli bychom se vzdávat politiky soudržnosti. Protože když se sníží její financování ve dalším víceletém rámci, tak to opravdu nevede k dobrým cílům. Je potřeba, aby tato politika byla zachována, aby podporovala kohezi a hospodářský růst i v těžkých hospodářských dobách. Říkal jsem, že musíme hovořit o své budoucnosti jak můžeme hovořit o novém víceletém finančním rámci, aniž bychom měli jasnou vizi Evropské unie. Já si nemyslím, že by bylo správné se k tomu stavět tak, že se nejprve podíváme, jaký budeme mít rozpočet a až pak se budeme rozhodovat, eh, co si můžeme dovolit na základě tohoto rozpočtu. Já myslím, že by se to mělo dělat jinak. A to tak, že nejprve se zamyslet nad tím, kde chceme, jak, jaký chceme být za pět, za sedm let, jaké máme priority a na základě toho se pak rozhodnout, jak velký rozpočet na to potřebujeme. Chceme-li tyto priority naplnit. Toto je podle mě lepší přístup, než to, co děláme v tuto chvíli. A když hovořím o nových technologiích, tak eh, musíme otevřeně říci, a zde nehovořím o Evropském parlamentu, hovořím obecně o evropské úrovni. Že zatím nejsme schopni držet tempo s vývojem v této oblasti. Prostě pořád zaostáváme. Čelíme digitální revoluci a nejsme přitom schopni provést revoluci v regulačním rámci. Pořád se snažíme regulovat něco, co už lidé používají dávno. A někdy to regulujeme tak, že regulujeme přílišně. a potom pláčeme, že nejsme na stejné úrovni v inovacích jako Spojené státy nebo Azie. Tam inovační prostředí roste a my se pořád dělíme na 27, 28 regulačních režimů. Takže prosím, zamysleme se nad nějakým flexibilnějším regulačním rámcem. Nesnažme se regulovat každou maličkost, která je součástí našeho života. Já myslím, že to není v tom není budoucnost digitální revoluce. Prostě musíme nastavit základní rámec, který je dostatečně flexibilní. Protože politika nemůže konat tak rychle, jako potřebujeme. No a z toho důvodu také, když třeba mluvíme o průmyslu 4.0, tak prostě musíme tlačit členské státy, aby existovala i vláda verze 4.0, protože v tuto chvíli Mám pocit, že jsme někde na vláda 2.0, někde možná 3.0, ale myslím si, že nikde nemáme vládu verzi 4.0, která by reflektovala budoucí potřeby. Dámy a pánové, evropské volby se rychle blíží a my musíme mobilizovat síly, abychom bojovali proti eh, fake news, proti kybernetickým hrozbám a nepřátelské propagandě. Je potřeba s lidmi mluvit, vysvětlovat jim význam Evropské unie pro jejich každodenní život, vysvětlit jim, že tyto volby jsou důležité a že to je pro ně jediná příležitost eh, mm, ovlivnit Evropskou unii a aby nenechali druhé mluvit za ně. Takže já bych si dovolil na závěr citovat jednoho z otců zakladatelů evropské integrace Žana Moneta. Lidé Eh, akceptují změnu jedině tehdy, kdy čelí nutnosti a nutnost rozeznají, až když jim hrozí krize. Takže musíme být odvážní a odhodlaní, musíme dělat změny tak a učinit Evropu atraktivní pro všechny. Unii schopnou učit se ze svých minulých chyb, proto aby se dokázala připravit na budoucnost. Takže ještě jednou potřebujeme vizi atraktivní unie, které občané mohou věřit a mohou ji podporovat. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji, pane premiére. A další slovo má eh, Jean-Claude Juncker, eh, předseda Evropské komise. Dobrý den, pane předsedo, pane premiére, milý Petře. Já vám svěřím tajemství. Kvůli paní Mejové jsem dnes málo spal, ale spal jsem zase dost dlouho na to, abych mohl snít o Slovensku a Bratislavě. Protože včera při jednání s paní Mejovou mm, myslel jsem na Evropský summit v Bratislavě v září 2016, tři měsíce poté, co britský lid rozhodl o tom, že vystoupí z Evropské unie. Eh, vaše vláda, již jste byl členem a máte velikou zásluhu za úspěch slovenského předsednictví, tak tehdy slovenská vláda akceptovala myšlenku poprvé v historii svolat Evropský summit 27 členských zemí protože slovenská vláda, podobně jako my, byla toho názoru, že Brexit eh, to už je pryč a musíme připravovat budoucnost Evropské unie. A to jsme právě v Bratislavě učinili, když jsme přijali to, co se jmenuje Roadmap of Bratislava. Velmi dobře si tuto Evropskou radu pamatuji, protože k ní došlo pár dní o zprávě o stavu Unie, kterou jsem pronesl v tomto sále a poprvé a zřejmě i naposled 27 premiérů e, ocenilo obsah tohoto projevu. To se v minulosti nikdy nestalo a zřejmě se to už nikdy nestane, ale považuji to za významný moment v mém skromném politickém životě. Summit v Bratislavě, protože tehdy se nám povedlo s odvahou a odhodláním, mm, někdy e, sice pomalu, ale e, za, jak si směřovat k evropské budoucnosti. O někteří říkali, že jak si po britském rozhodnutí už žádná budoucnost není. A tehdy večer jsme se dohodli, dnes v noci jsme se dohodli s britskou vládou na podmínkách a důsledcích Brexitu já jsem včera večer v noci říkal, že to je druhá šance, ale třetí šance už nebude. Takže bych si přál, aby členové britského parlamentu dnes podpořili ehm, tuto dohodu, která je jak britská, tak evropská a která eh, tedy eh, formou textu dosáhla dohody mm, eh, na úrovni Evropské unie. Chtěl jsem vám, Petře, poděkovat eh, za komisi, za eh, veškerou podporu eh, slovenské vlády po celou dobu. Mám především na mysli úsilí Slovenska, když bylo potřeba novelizovat směrnici o vysílání pracovníků. To byl významný krok a to tež platí také e, pro vytvoření e, orgánu e, práce. A chtěl bych říci, že vlády, které chtějí na svém území usídlit Evropský úřad práce, je, je del, delší než počet států, které by byly podpořily Evropskou komisi v počínání a velice mě těší, že říkáte, že máte rád eh, Evropský sociální pilíř. Čím více to říká eh, předsedů vlád nejenom tady, ale také v radě a na radě ministrů, eh, tím méně si připadám izolovaný v Evropské unii. Slovenská vláda nám moc pomohla s vytvořením sociálního soklu na zvláštní Evropské radě v Jeteborku A ostatně také stále říkám těm, kteří to požadují, a e, že, eh, a říkají, že je potřeba všude v Evropě stanovit minimální mzdu. To není žádná nová myšlenka, to je myšlenka, kterou máme už od začátku působení této komise a přál bych si, abychom toho co nejdříve dosáhli. A stejná poznámka se také týče vytvoření ve všech zemí Evropské unie, tedy minimální mzdy, minimálního příjmu. Hovořil jste o finančním rámci pro nadcházejících sedm let a říkal jste, že je potřeba nejprve se dohodnout na politikách a poté na způsobu financování těchto politik. To je přesně to, co komise eh, dělá, to byl přesně náš postup, který odpovídá tomuto požadavku. A říkáte, že nesmíme opomíjet nutnost ponechat politiku soudržnosti. Já jsem um, velký zastánce politiky soudržnosti, ale pokud se nejprve dohodneme na politikách, tak bylo potřeba vzít v potaz, a taky vy jste to říkal před chvilinkou, ehm, je potřeba podporovat politiku inovací, digitální politiku, Evropu obrany a to jsme tedy všechno eh, chtěli stanovit. A kdybychom nezrevidovali politiku soudržnosti, a společnou zemědělskou politiku, tak bychom měli rozpočet eh, ve výši 1,40 I vaše eh, vláda, jakkoliv je zapálená, by byla neakceptovala rozpočet ve výši 1,40 takže bylo potřeba se rozhodnout rozhodnout o prioritách. Slovensko předsedá Vyšegrádské skupině v tuto chvíli a já bych byl rád, kdybyste využili této příležitosti pro to, abyste přispěli k zastavení té zbytečné diskuse, kterou vedeme mezi Evropany eh, z východu nebo ze středu Evropy a, výcho, a Evropany ze západu. Evropa eh, musí dýchat eh, oběma plícemi a proto musíme udělat všechno pro to, aby se ty dvě plíce v, v jednom těle jaksi netloukly a neutiskovaly. Všichni musíme nějak přispět. Nelze si představovat, že jenom komise nebo Evropský parlament a pár vlád e, západní Evropy, kdo by byl zodpovědný za tento střed, který je někdy směšný a škodlivý a proto využijte eh, vaše předsednictví Vyšegrádské čtyřky, abyste eh, toto mm, pomohli vyřešit. Slovensko pro nás, kteří pocházíme ze západu a jsme spíš mladší a snažíme se mladšími zůstat, tak pro nás Slovensko není neutrální země. Mně bylo 13 když nastalo to takzvané Pražské jaro, které bylo také jarem v Bratislavě a e, myslím, že e, bylo také na Slovensku vidět. A e, věnujeme této zemi zvláštní pozornost a náklonost složenou ze zkušenosti i naděje. A já bych si přál, aby Slováci si nemysleli, že zbytek Evropy nemá Slovensko rádo. Naopak, přál bych si, aby Slovensko bylo mělo Evropu radši. Jsou určité historické okamžiky, oblast, období války, exilová válka, Česko, eh, vláda československá spolu s jinými vládami střední Evropy v té době vlastně nastínili určitý projekt pro Evropu, Eh, a bylo to jakýsi projekt pro Evropskou unii a to je dokument, který je velmi málo známý. A na konci tohoto dokumentu je věta, která eh, mě vyloženě dojala a to, že země střední Evropy s exilovými vládami píše, že bychom si přáli, aby jednou země západní Evropy se k nám připojily k vybudování Evropské unie. Eh, historie eh, vám eh, neumožnila toto realizovat hned, ale vzhledem k tomu, že právě středoevropané sněli o mírové Evropě, je naším úkolem na tom intenzivně pracovat. Děkuji. Merci Jean-Claude. Děkuji, Jean-Claude. A nyní začnou vystoupení jménem frakcí. První pan González Pons za lidovou stranu. Palabras. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji, pane premiére, vítejte v Evropském parlamentu a děkujeme za vaši vizi o Evropě ehm, EPP vám děkuje za tón i jazyk, kterým jste hovořil a děkujeme, že jste také hovořil o vraždě Jana Kučiáka a jeho družky, i když nám to připadá nedostatečné, protože nezávislost tisku je pilířem demokracie a je-li novinář zavražděn, je to katastrofa, která ovlivňuje všechny e, e, demokracie. Na Maltě ještě nikdo ne, nese odpovědnost za smrt Dafne Cardana. To je nepřijatelné viditelné. Na Slovensku kromě demise Roberta Fica také nevidíme velký pokrok, který by byl zaznamenán. Vyšetřování stále ještě není uzavřené, co brání dokončení tohoto vyšetřování. Kromě toho Máme eh, velmi nepříjemný pocit z některých členů vaší koalice nebo některých prezidentských kandidátů, kteří nadále hovoří nenávistně o opozici, nenávistně o tisku. Takže co chcete v této situaci činit? Jste skutečně angažováni v boji proti extremismu a proti nenávistným projevům některých, kteří vám jsou blízcí? Pane premiére, blíží se těžká doba pro Evropu. Brexit nevíme, kam nás dostane. Transatlantická aliance je stále spochybňovaná, ruská vláda chce nás oslabovat, chce, abychom Eh, jak si narazili do zdi. Je to bezprecedentní krize od konce druhé světové války a Evropané eh, sami to, to nezvládnou, potřebují více jednoty společně a v této situaci vaše vláda se zdá právě sází na eh, pravý opak. Vaše vystoupení, to je to, co slyšíme tady, ale potom vaše vláda ve vaší zemi dělá opak, takže nás by zajímalo, jaká je skutečně vaše pozice. To, co jsme tady slyšeli, co jste říkali, říkal, nebo to, co praktikuje vaše vláda na Slovensku? Skutečně se angažujete do větší evropské integrace? Skutečně se angažujete za sounáležitost eh, vaší země s NATO? To jsou otázky, které vzbuzují naše obavy a máme pocit, že nebyly dostatečně upřesněné a zdá se nám, že teď je to v rozporu s co říkáte, s tím, co vaše vláda dělá. Evropská lidová strana má jasný názor, že Evropa musí být budována na konkrétních eh, akcích eh, od základny, eh, od občanů a nikoli od elit. Velký politické projevy Evropě nedávají smysl, jestliže se potom vrátíme domů a zemědělci, zemědělství eh, není dobře řízené, ale je potřeba mít eh, reálné cíle a národní politika nemůže být stavěna na trvalé konfrontaci s, polit- s Bruselem. Populismus je stejně nebezpečný jako nacionální populismus a je potřeba eh, bojovat s problémy uvnitř i vně, ale existují také ideologické bitvy, které je potřeba vést na evropské půdě Například eh, bitva ve Venezuele o svobodu demokracie není evropská bitva, ale je potřeba ji vést a ty lidé eh, bojují za to, aby měli co jíst. Také zatím vaše vláda neuznala provizorního prezidenta Venezuely Guaida a v tom jste na, ve stejné skupině s Ruskem a s Kubou mimo jiné. Takže pane premiére, jak dlouho ještě budete čekat, než se postavíte na stranu lidí, kteří lidi umírají hlady a nemají léky. Pane premiére, tento evropský ideál potřebuje jednotu a evropské ambice a je třeba být znovu idealisty a spolu s občany. Zřejmě něco děláme špatně, protože každý den více občanů eh, se přiklání proti eh, Evropě a k, a k extremismu. Národní populismus je nejvážnější hrozba Eh, která ohrožuje evropský sen. Národní populismus je největší hrozba. Existují i jiné hrozby, ale žádná není tak vážná jako ta, která přichází zevnitř. A příští legislativní období v tomto parlamentu eh, očekává velkou skupinu národních populistů a vy máte také odpovědnost, jak říkal předseda Juncker i my, taky máme tuto odpovědnost udělat maximum pro to, aby tomu tak nebylo. A v radě brzy budete řešit vážný problém. Musíte navrhnout nového předsedu komise a my v parlamentu jsme se zavázali neakceptovat kandidáta, který by nebyl eh, předtím kandidátem v evropských volbách. Je potřeba, aby hlas občanů eh, byl slyšet. Pane eh, premiére, 26. března se otevře nová kapitola na základě spolupráce a díky všem hlasům, velkým i malým, všech občanů právě bude jednota Evropy jedinou cestou. Děkuji. Za socialisty má slovo pan Weidenholzer. Děkuji. Vážený pane premiére, no, vaše slova byla inspirující. Bylo zajímavé, jaké máte představy o budoucnosti Evropy a jakou roli v tom může eh, hrát Slovensko. Vaše země je ve středu Evropy na rozmezí východu a západu a zároveň je Dunajem napojena na zásadní tepny evropského obchodního života. Slovensko podstoupilo ohromující rozvoj, e, mnozí tomu ani nevěřili. Mírumilovné rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku e, bylo předzvěstí ekonomického rozvoje. Slovensko splnilo díky tomu, také díky tomu, kritéria konvergence pro přijetí eura. Tento vývoj je celkově pozitivní. Vaše země je na dobré cestě eh, k tomu, aby se stala důležitým faktorem v Evropě. To jste potvrdili svým předsednictvím před dvěma lety. Ovšem tam, kde je světlo, jsou i stíny. Bohužel tento úspěch eh, je eh, trošičku mařen těmi skaskami už léta o vlivu mafie a jiných korupčních mechanismů ve vaší vládě investigativní novinář Jan Kuciak chtěl do těchto stínů přivést světlo a byl za to zavražděn. Tato odporná vražda jeho a jeho partnerky eh, vybudila evropskou společnost k reakci, mobilizovala občanskou společnost a ve vaší zemi to vedlo k politickým důsledkům. Evropský parlament v rámci výboru LIBE má pracovní skupinu pro eh, základní práva, která se zabývá těmito procesy, které se nedějí jenom ve vaší zemi. E, na příštím plenárním zasedání budeme o závěrech této skupiny pak také hlasovat. V mnoha oblastech e, vaše země e, podstupuje pozitivní rozvoj, nicméně pozitivního rozvoje lze dosáhnout i v jiných oblastech. Například Pozitivní je, že vaše země společně s Europolem přispívá k vytváření skutečné přidané hodnoty na evropské úrovni. Otázka je, zda eh, z této události vyvodíte příslušné důsledky co do nezávislosti justice a svobody tisku. Ehm, prosíme vás, nepolevujte ve svých snahách, podpořte náš parlament v tom, jak bojujeme za principy právního státu, že je potřeba zabraňovat do budoucna takovýmto tragickým událostem a provádět, když už se stanou, jejich eh, upřímné vyhodnocení. Pane premiére, principy právního státu slouží všem, eh, zejména všem těm, kteří chtějí žít v bezpečí. Jde o společná pravidla, jde o společné chápání, o společný výklad práva. Jedině tak mohou Západ a Východ růst společně. Pan eh, předseda Juncker hovořil o plicích Evropy, které také fungují v páru. A je důležité osvětlit si roli západních zemí v této, v této věci. I zde máme určité problémy. Velice často se východ vnímá jako jakási zásobárna levné pracovní síly, kde jsou nízké platy a je tam možné dosáhnout rychle velkých výnosů, ale udržitelně není možné ani pro východ, ani pro západ se takto chovat. Podobně jak dochází k brain drainu, z východu na západ, tak eh, s věcmi, jako je toto, musíme bojovat. Eh, nová Evropská agentura Úřad pro pracovní záležitosti má s těmito trendy bojovat. My vás podporujeme ve veškerých snahách, abyste zabraňoval trendům, jako je toto. Pokud v této činnosti nebudeme pokračovat, hrozí, že se nám Unie rozpadne pod rukama. Nejde o politické krátkodobé vítězství, jde o dlouhodobou udržitelnost. S tím souvisí e, klimatické cíly. To nelze odsunout stranou. Změna klimatu e, se nezastaví na hranici některého státu. Týká se nás všech, jak těch na východě, tak těch na západě. Nicméně lidi získáme na svou stranu udržitelného rozvoje, jedině pokud tak bude docházet spravedlivě a sociálně udržitelně. To není otázka národní odpovědnosti. Potřebujeme evropský obchod, potřebujeme, aby Evropa jednala rozhodně a orientovaně na naše hodnoty. Východ a západ porostou společně tehdy, pakliže budeme hledat společné hodnoty, tedy sociální zajištění, minimální platy a stejný plat za stejnou práci budeme mít eh, spravedlivé podmínky v digitálním sektoru a tak dále a tak podobně. Sociální Evropa je nejlepší sada nástrojů, jakou náš kontinent má k dispozici. Jedině tak můžeme bojovat se strachy, které zde občas panují. Vy jste k tomu odvedli, pane premiére, mnoho práce a přispět k tomu můžete i nadále. Děkuji vám za pozornost. Děkuji jménem ECR. Má slovo kolegyně Žitňanská. Děkuji velmi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane premiére, kolegyně a kolegové. Přesně před 20 lety došlo k prvnímu rozšíření NATO od ukončení studené války. Byť Slovensko nebylo součástí tohoto rozšíření, tak nakonec přece jenom došlo k našemu civilizačnímu ukotvení nejenom v Severoatlantické alianci, ale i v Evropské unii poslední době bohužel dochází k otevřenému spochybňování tohoto ukotvení, a to nejenom ze strany extremistů, ale také části vládní koalice. Podkopávání našich strategických spojenectví a lehkovážné nadbíhání Rusku jsou v rozporu se zájmy Slovenska a Evropské unie. Chceme-li být důvěryhodným partnerem pro své spojence, musíme být konzistentní. Musíme být jednoznační i směrem k veřejnosti na Slovensku. Nesmíme se uchylovat ke lžím či vyvolávat strach jenom kvůli vyšší popularitě. Ano, na negativní emoci se lidé lépe mobilizují, ale je zároveň nebezpečné si s ní zahrávat, protože se může vyhno, vymknout a být destruktivní. Dnes víc než v minulosti musíme nabízet nejenom Slovensko, ale i Evropě pozitivní vizi